o azyl a používání síly vůči nim. Pan Schmidt má slovo, prosím za radu. Okay. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci, poslankyně, od začátku našeho předsednictví, tak my jsme velice aktivně se angažovali v hledání řešení humanitární krize způsobené migračními toky. A my jsme e, rezolutně chtěli reagovat bezodkladně, tak abychom našli solidární, efektivní e, řešení, která budou dodržovat lidská práva. Politika, kterou vede Rada, ta má za cíl skombinovat veškeré úsilí s cílem eh, zachovat práva osob, eh, a které potřebují mezinárodní ochranu a zároveň zlepšit eh, kontrolu vnějších hranic a takto garantovat bezpečnost osob žijících na území EU. Dodržování základních práv to je ve středu naší migrační politiky a společného asilového systému musíme efektivně e, reagovat na humanitární potřeby a garantovat práva těm, kteří žádají o mezinárodní ochranu v souladu s našimi mezinárodními závazky. Pokud jde o e, zadržování osob, základní pravidlo mezinárodního práva i evropského práva je, že když takový migrant, stejně jako ostatní osoby, tak eh, každý tedy, pardon, migrant jako veškeré osoby mají právo na svobodu, to znamená zadržení je pouze výjimečným opatřením a nemůže být volně o něm rozhodováno. A musí být uvaleno pouze z konkrétních důvodů a ve specifických situacích. To je detailně popsáno v nástrojech, nástrojích asilového a migračního AKY a především ve směrnici o návratech a ve směrnici o podmínkách přijímání žadatelů o azyl. Směrnice o návratech stanovuje základní obecné pravidlo v tom smyslu, že členské státy mohou použít zadržení té osoby pouze po té, co e, jiná, aplikovali jiná opatření, méně donucovací, to je 15.1 a to zadržení musí mít na co možná nejkratší dobu a lze ho prodlužovat pouze tak dlouho, Eh, než eh, tedy se provede vyhoštění a to musí provedeno co nejrychleji. Stejně tak Směrnice týkající se podmínek přijímání žadatelů o azyl, ta v článku 8 stanoví, že nikdo nemůže být dán do eh, vazby nebo být zadržen pouze z toho důvodu, že je to osoba, která žádá o mezinárodní ochranu. Zadržet osobu je možné, pokud je to nutné, na základě individuálního vyhodnocení případu, pokud jiná méně donucovací opatření nemohla být aplikována. A mezinárodní závazky a pravidla Evropské unie musí být eh, dodržována členskými státy, přitom musí garantovat práva těchto osob, migrantů a uprchlíků. Pokud eh, se neaplikuje, hm, pokud členské státy řádně neaplikují evropskou legislativu, tak náleží komisi jakožto strážci smluv přijmout příslušné opatření. Abychom zlepšili efektivitu systému návratů, tak rada několikrát v posledních měsících naznačila, že použití zadržení, institutu zadržení osoby, to je pouze řešení ultima ratio a tudíž lze ho aplikovat pouze, pokud jiná opatření nebyla možná. A v závěrech z 9. listopadu Rada rozhodla, že členské státy v případech eh, nedostatečné spolupráce ze strany migrantů, pokud ten migrant nedostatečně spolupracuje po příchodu na území EU, tak potom v takovém případě mohou členské státy využít tuto možnost podle AKY, včetně donucovacích prostředků a včetně zadržení osoby pro délku, která je nezbytně nutná pro Eh, vyřízení eh, dané věci. A to je ultima ratio řešení. Pouze pokud ovšem ty eh, úřady budou respektovat základní práva a princip non-refoulement. V nedávném rozhodnutí Rady o redistribuci 120 tisíc osob z Itálie a z Řecka, tak členské státy se dohodly, že když ten dobrovolný návrat není možný a když jiná opatření podle směrnici o návratech nejsou vhodná, aby se zabránilo sekundárnímu pohybu a tak to zadržení, které musí být v souladu se směrnicí, se může aplikovat efektivním a naléhavým způsobem. V tomto kontextu chci uvést, že migrant nemá volbu zvolit si místo, kde bude takto chráněn a musí tedy plně spolupracovat eh, pro to, aby byla relokalizace nebo redistribuce možná. Dále použití síly v případě eh, opatřování otisku prstu. Zde máme checklist Evropské agentury lidských práv z 22. října a mm, v podstatě zde eh, tedy to je, jak by se to, to mělo dělat v terénu. A závěrem ano, e, zadržení osoby bude důležitým tématem, je to výjimečné opatření, to je třeba vždycky zdůrazňovat. A nadále budeme tuto otázku pečlivě sledovat e, i proto, že Evropský soudní dvůr také toto téma, pre, toto téma má ještě precizovat a vydat k tomuto své rozhodnutí v velice brzké době. Děkuji. Děkuji, pane ministře. A v tuto chvíli bude za komise hovořit pan komisař Avramopoulos. Děkuji za slovo. Prosíme mikrofon. Vážení poslanci, vážené poslankyně, komise plně sdílí s parlamentem cíl zajištění plného plnění našich politik s ohledem na lidská práva a zachování lidské důstojnosti. Toto je v samém jádru eh, diskuse k zprávy k lidským právům, o které jsme právě hovořili. Je to také klíčová problematika, problém, když eh, hovoříme o azylantech a žadatelích o, azali, eh, o azyl. Eh, zadržování a použití prostředků síly vůči těmto eh, osobám. Právo na svobodu a bezpečí jsou klíčová lidská práva a mezi lidská, základní lidská práva patří i právo na azyl. A my jsme v posledních měsících chtěli na mnoha frontách eh, prokázat a tlačili na to, aby byla evropská legislativa respektována a to znamená respektování všech aspektů asilové legislativy. V tomto kontextu, pokud nedošlo eh, předtím k eh, reformám a pokud Eh, tedy nebylo jiné porušení, tak eh, mohou mají eh, země povinnost přijmout jednotlivce, kteří žádají o mezinárodní ochranu. Jak víte, usilujeme také o to, abychom zajistili řádnou registraci migrantů bez ohledu na jejich statut, což je podmínka, abychom mohli migrační toky zvládat a chránit jejich práva a dohlížet na jejich povinnosti. Eh, chtěl bych zopakovat, co vyžaduje evropské právo při eh, nové eh, směrnice k azylu evropské právo jasně říká, že je třeba najít rovnováhu mezi právy těchto azylantů a dalšími právy. Proto je klíčové, aby Osoby, které jsou zadrželi, byly zadrženy pouze v souladu s těmito právy, pardon, s těmito pravidly e, zadržení je opatření pouze nejzaší možnost, pokud všechny další alternativy byly již využity. Všichni se shodneme na tom, že by nikdo neměl být zadržen z toho prostého důvodu, že to je žadatel o azyl. Zároveň pokud vidíme, že tady je velké riziko u, uprchu, u uprchnutí této osoby, je možné zajist, toto zadržení, které je proporcionální, provést. Záleží to ta Směrnice eh, podmínek pro přijímání říká také, že zadržení pak musí být takové, aby respektovalo lidskou důstojnost a plnilo potřeby. Tento solidní právní rámec je ale jenom polovina úspěchu. Důležité je, abychom nyní zajistili řádnou a koherentní transpozici těchto pravidel. Komise bedlivě sleduje, jakým způsobem eh, jednotlivé členské státy ty, tato pravidla respektují. Eh, směrnice o přijímání musí být transponována do července 2015 a komise rozeslala formální dopisy těm členským státům, které zatím o transpozici komisi neinformovaly. Vedle legislativy věnuje komise eh, pozornost nejenom tedy tedy té legislativě, ale také eh, postupům praktickým. Komise eh, vydala doporučení a pokyny, které by směřovaly k systematickému odbírání otisků migrantů, abychom zajistili lepší řízení migračních eh, toků na základě le, le, nařízení o Eurodaku a abychom přitom plně respektovali základní lidská práva migrantů. Děkuji za pozornost, vážení poslanci a poslankyně, a chtěl bych vás požádat o porozumění a e, pochopení, e, protože ta předchozí debata se protáhla a já musím chytit e, poslední letadlo do Berlína a nahradí mě kolega komisař. A nyní Eh, za eh, jednotlivé frakce. Monika Holmajer, dvě minuty PPE. Eh, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, v první řadě bych velmi ráda srdečně poděkovala za tento krátký přelet, který nám byl poskytnut. Co mě hodně leží na srdci je to, že u nás v Evropské unii jsou pořád eh, některé členské státy, v nichž dochází k zásadnímu porušování lidských práv, a to jak uprchlíků, tak také ekonomických eh, běženců. V podstatě nikdo nemůže mít legitimní důvody k tomu, aby používal násilí vůči těmto lidem eh, ať už je to kdekoliv, protože velmi často hovoříme o násilí, které je ještě horší než v nejhorších eh, vězeních. To znamená, že není k dispozici voda, zdravotní eh, pomoc, opravdu naprosto fatální eh, hygienické podmínky. Může to být v Maďarsku, ve Slovensku, na Slovensku či v jiných členských státech. A chci říci, že ve chvíli, kdy hovoříme či snažíme musíme se kriticky jak si analyzovat, kdo bude mít eh, právo k nám přijít, tak musíme se také ale zároveň soustředit na to, v jakých podmínkách tito lidé u nás v tuto chvíli eh, žijí a tomu se musíme věnovat už v tuto chvíli. Co se týče povinnosti registrace, ano, je velmi důležité začít už eh, teď s osvětou, protože velmi často právě děti a mladí lidé získávají od pašeráků velmi velmi špatné a nesprávné informace. To znamená, že je třeba opravdu provádět co nejlepší osvětu, hlavně s cílem ochrany dětí, protože už v tuto chvíli hovoříme o velkém množství zmizelých dětí. To znamená, že musíme, musíme zabraňovat těmto zločinům právě, protože chceme eh, chránit ty, kteří jsou nejvíce vystaveni takovýmto zločinným praktikám. Takže prosím vás, sedněme si na to spolu a snažíme se najít nějaké společné řešení. Děkuji paní Hulmajer za SAD, pan eh, Enrique Guerrero Salon. Děkuji. Děkuji. Pokud by ve všech členských státech byla dodržována ta pravidla, o kterých hovořil pan komisař, to znamená, že svoboda je základní právo, to znamená, že porušování tohoto práva mu, k němu může docházet pouze ve výjimečných e, situacích e, a pouze jako poslední možnost. To znamená, že je třeba opravdu respektovat lidská práva stejně tak jako e, mezinárodní veřejné právo. Pokud by tomu tak bylo, tak bychom o této otázce vůbec dnes nemuseli hovořit, ale není tomu tak, protože spousta států v podstatě v tuto chvíli zahradila své hranice. Někteří se chovali velmi násilně a agresivně vůči přicházejícím uprchlíkům a v některých členských státech vůbec nejsou dodržována eh, práva a dochází k policejnímu násilí. A v tuto chvíli, jak můžeme dovolit v podstatě to, že dochází k eh, používání násilí vůči těm, kteří se nachází v, tu, v takovéto situaci? My musíme vyzvat všechny, eh, kteří Eh, kteří takovéto praktiky dovolují a u níž takovýmto praktikám dochází. To je situace, kterou musíme změnit. Dublin, Dublin opravdu není řešením tohoto problému. Všichni souhlasíme s tím, že je třeba najít nové normy, nová pravidla, na základě níž budeme schopni celou tuto nově vzniklou situaci řídit. Humanitární principy nemohou být nedodržovány ve chvíli, kdy hovoříme o ochraně lidí, kteří utíkají utíkají, v některých případech utíkají před válkou, v některých příkladech případech utíkají před hladem, který ale také zabíjí a někdy i intenzivněji než válka samotná. A proto členské státy musí dělat všechno pro to, aby tato eh, azylová politika byla co nejlépe řízena. Jako ta politika, o které tak velkoryse hovořili představitelé mimo jiné komise, ale politika, kterou některé členské státy v rámci EU vůbec nedodržují. Děkuji. Děkuji a za konzervativní eh, frakci Timothy Kirkhope. President, I, I know... Pane předsedo, já jsem to již říkal opakovaně tento týden, ale řádná, řádná implementace pravidel, která máme, je základem pro to, abychom se vyrovnali s těmi problémy. A pokud ty problémy narůstají, tím více musíme tato pravidla implementovat. Já jsem často zde ukazoval na státy, které se vyhýbají těmto pravidlům a to bylo ještě před touto krizí. Víme, kdo jsou ty členské státy. Víme, že komise měla činit mnohem, konat mnohem intenzivněji, aby řešila ty problémy. Chápeme, že eh, je zde určitá eh, omeze, určité omezení, pokud jde o zdroje těchto členských eh, států, ale to by nikdy nemělo být na újmu toho, že budeme chránit lidská práva a e, lidskou e, důstojnost. Toto je součástí širší diskuse, pokud máme řešit efektivně migrační krizi. Kontroly na hranicích, snímání otisků e, prstů, zlepšení podmínek zadržení. To jsou všechno pravidla, která je třeba aplikovat a myslíme si, že komise musí upozornit některé členské státy, že musí tato pravidla dodržovat. Jsou tady nové nápady, nová řešení, ale pojďme využít to, co máme k dispozici předtím, než budeme vymýšlet něco dalšího. Thank you very much. Uh, you... Děkuji. Je tady eh, modrá karta od pana Ikára, prosím. Um, vy hovoříte o migrační krizi, ta by se dala vyřešit, pokud bychom uh, volný pohyb již dříve zpochybnili a Cameron to měl uh, uh, jaksi připravené z té modré krize a nyní od toho ustupuje. Proč se vzává této možnosti vyřešit tento, vyřešit tento problém?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 Toto je skutečně eh, směšné. Já jsem nemohl hovořit široce k migrační otázce a já věřím vedení mé strany a vedení eh, Spojeného království, že bude schopno vyjednat eh, za Británie a také ve prospěch dobrého řešení migrační krize. Je smutné, že toto napadání financování ze strany extrémních eh, stran, extremistických stran nijak nepřispívá k té klíčové debatě, kterou musíme všichni do budoucnosti vést. Thank you very much. Um... Děkuji a dvě minuty Cecilia Wikström, prosím. Eh, dnešní rozprava je velice dobrou příležitostí eh, abychom opět začali diskutovat o e, faktech, protože jinak by to bylo surrealistické. Nejvíc flagrantní příklad je návrh Eh, předsedy Evropské rady, pana Tuska, který přišel s myšlenkou, že všichni žadaté o azyl by měli být eh, zadrženi na 18 měsíců, kde se bude prověřovat, zda nejsou potenciálními teroristy. Nejvíce bizarní je, že vypadá to, že si ani neuvědomuje, že toto by bylo úplně v rozporu se stávající evropskou legislativou. Opět opakuji. Předseda Evropské rady navrhuje, aby všechny osoby, které utíkají před válkou a persekucí do Evropy, eh, od malých dětí až po nestarší eh, ženy muže, by měly být eh, zadrženi v takových táborech na rok a půl pane předsedo. To, to v podstatě eh, jak si navazuje na tu nejtemnější historii Evropské unie, kterou nechceme zažít. Já si myslím, že to je šokující do té míry, že já osobně si myslím, že pan Tusk by měl být dotazován, aby se, nebo požádat, aby se veřejně za to omluvil v médiích dnes. dnes čteme o tom, jak média, jak eh, uprchlíci eh, nezákonně vstupují na území EU. To je nebezpečné, ale i nekorektní, nesprávné. Vůbec přece není nelegální vstoupit na území nějaké země a tam požádat o azyl. To je uznávané lidské právo ve všech členských státech EU a pokud bychom spolupracovali, tak by byli schopni nabídnout útočiště těm, kteří to potřebují, ale namísto toho Eh, jaksi plíživý národní nacionalismus eh, převažuje. A toto, tato kona ani uprchlíky, ani evropskými institucemi, ne nacionalistickými, populistickými vládami, které aktivně brání evropskému řešení této situace. Nadešla chvíle, abychom si uvědomili, že nejlepší způsob, jak tuto situaci vyřešit, je dělat to společně. Děkuji. Děkuji. Modrá karta od kolegy knihy Kazimíra Zvězdovského? Chcete? Akceptujete, pan Zvězdovský? Ne, ne. Ne, pane Buonono, ne, vy ne, kolega Hvězdovský. E, e, pani poseł, myślę, že pani... Pani poslankyně, já myslím, že tady e, to, co říkáte, je parciální a jaksi nepravdivé to, co říkáte o předsedovi, který údajně navrhuje drakonská opatření. Pokud se vám nelíbí to, co on navrhuje, tak jak byste postupovala vy, co byste navrhla vy? Poněvadž nikdo by neakceptoval to, že automaticky tady budeme akceptovat všechny imigranty a dát jim hned statut uprchlíka. Jak vy byste ochránila bezpečnost v Evropě? Můj návrh je jednoduchý a mm, to i platí pro výbor Libe, kde jsem koordinátorkou. Je to společná odpovědnost, eh, to znamená eh, rozdělit ty uprchlíky podle určitého klíče, kvót tedy na základě kvantitativních údajů jako HDP, populace, zaměst, míra zaměstnanosti a tak dále. A také bychom měli vzít do úvahy, že zde jsou země, které doposud dělali nejvíce, jako Švédsko, Německo, Rakousko a další. Nadešla chvíle, aby ty země, které ne se nezapojily, věřiteli, aby na sebe vzali plně odpovědnost, protože dnešní situace je kterou musíme řešit teď, a protože zítra bude jiná a měli bychom všichni vystupovat společně a silněji. Mufti. Děkuji a za GUE minutu a půl. Chosu, eh, Chuaristi a Bounce. Děkuji, pane předsedo. Před měsícem my jsme hovořili o jednom afgánském eh, dítěti, který eh, byl na hranici se Srbskem a prošel si peklem v Bulharsku. Zde chci kritizovat eh, zneužívání práv těchto migrantů ze strany bulharsk, bulharské policie. Podle nevládních organizací, organizací tam jsou příklady mučení a špatného zacházení v Bulharsku jako Oxfam nebo jako další organizace. My jsme Eh, viděli, že i dokonce měli na sobě známky kousnutí od psů, policejních psů. I ty eh, mm, podmínky osob, eh, které přešly přes Bulharsko, jsou hrozné. Tam se museli registrovat, dát otisky prstů, potom vstoupili Dimitrokradem do Srbska a i tam někteří trpěli, byli je a mm, mučili. Takže tyto osoby jsou zadrženy a někdy jsou, někdy jsou předměty bytí a okradou je o peníze a tak dále. A potom se předají e, do táboru, kde jsou e, špatné hygienické podmínky. Není tam pitná voda a zde i máme skup fotografii Afgánců, kteří se ukrývají v lese a potom další obrázky z takových táborů z Bulharska. Dámy a pánové, to přece se nemůže dít v Unii ani nikde jinde, ale děje se to tady u nás e, v Bulharsku a v jiných státech. Tam hovoříme o policejním zneužívání moci, o korupci, o tom, že dělají, staví ploty, hovoříme o nehumánních podmínkách a asilové politice, která si nezaslouží tento název. Tato fakta jsou neakceptovatelná a my vyžadujeme nezávislé vyšetření. Děkuji. V tuto chvíli pan Džambacký má modrou kartu. Chcete ji přijmout? Ano, tak kolego, prosím. Milí kolegové, v první řadě bych rád řekl, že tato obvinění nejsou pravdivá, je to lež. Lidé, kteří přicházejí z Afghánistánu, nejsou ze Sýrie, jsou to Afgánci. A chci vědět, kdy jste naposledy byl eh, v Bulharsku, kdy jste naposledy byl u nás, abyste viděl, co se tam opravdu na hranicích eh, děje, protože eh, tady se hovoří o vnějších hranicích, kde chráníme vás před tím, co se stalo například v Paříži. Aha. Ale víte co? Ti Afgánci jsou také lidé, jsou přesně stejní lidé jako my a my jsme se neptali pouze Afgánců e, a neříkáme to pouze my, jen se podívejte na zprávy a podívejte se na zprávy UNHCR, podívejte se na zprávy Oxfam, abyste věděl, co se tam opravdu děje. So, jetzt für die... Tak a teď za zelené Judith Sargentini. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Noviny na jedné straně oceánu hovoří o Donaldu Trumpovi, který chce uzavřít USA před eh, všemi muslimy. My máme tady ale svého, svého Donalda Trumpa. Je to Donald Tusk. Pro on považoval za nutné vyjádřit se v jednom z nejdůležitějších eh, novin, říci a vyjádřit se, že všichni musí být zadrženi po dobu 18 měsíců. Eh, říkal, že nejde pouze o to, jak si zmenšit tyto migrační toky. Říkal, že je třeba zadržet, je, je nutné z toho důvodu, že je třeba je uh, zcela eh, pečlivě prověřit. A to ve mně vzbuzuje opravdu velké obavy vzbuzuje to ve mně obavy, protože se ptám, jak jsou uprchlíci vnímání panem eh, Tuskem. Jsou vnímání pouze jako hrozba, to znamená, že se zase od Donalda Trumpa tolik neliší. To znamená, že tady si vůbec eh, někdo asi protiřečí, protože eh, Trump eh, má v tuto chvíli opozici i v rámci své strany. A jak je to u nás? V podstatě tady on protiřečí prvnímu článku eh, americké ústavy, ale jak jsme reagovali my? Jak jsme reagovali my? Renzi, Oland, všichni všichni nějakým způsobem eh, reagovali, ani nikdo nereagoval na to, co říkal eh, Donald Tusk. Někdo mu neřekl, podívej se, takhle nemůžeš eh, uprchlíky vnímat. Takže všichni, všichni se držíme tedy těch našich zá, e, zákonů, ale pan Tusk ne. Tak já nevím, pane Šmite, možná, že e, něco k tomu řeknete Možná, že zatím vším stálo Lucembursko. Je to něco, co zazní zítra na Evropské radě? Je to vlastně ten dárek, který dostaneme pod vánoční stromeček? jak v podstatě to máme vnímat. Máme to vnímat jako uh, ospravedlnění těch států, kteří, které nechtějí vůbec žádným způsobem konat. Od Donalda Tuska asi k Vánocům nic nedostaneme. Děkuji. Um, Janice Tak, paní Janice Atkinson, eh, má modrou kartu. Chcete? Chcete na ní reagovat? Nemyslíte si, paní, že Renzi, pan Tusk a i pan Cameron naslouchají lidem, které zastupují? Oni si to nevymýšlejí, oni poslouchají své občany a myslím si, že byste to měla dělat také. Předtím, než budete odpovídat. To nebyla otázka, eh, modrá karta je na otázky, nikolik k nějakému vyjádření. Já jsem tam otázku neslyšel třeba, že možná anglicky tak dobře neumím. Já si myslím, že ta otázka je následující. Nesouhlasíte se mnou? A já říkám ne, nesouhlasím, protože i váš ministerský předseda má tu důstojnost a neříká, že máme eh, migranty eh, zavřít na 18 měsíců. Určitou důstojnost, která by ne, ne, nevyvolávala strach, který potom vyvolává další strach, vede k dalšímu hrůzám v Evropě Evropě. To je můj názor. Děkuji. A teď dvě minuty za EFDD. Dine James, prosím. Thank you, sir. Eh, logika a soudržnost migrační politiky eh, je nyní eh, předmětem diskuse a musíme se zabývat důsledky toho, že paní Merklová se otevřela všem, což vedlo k tomu, že sem přichází nekontrolovatelné počty. Třeba, že někteří z nich jsou skutečně uprchlíci a azylanté, ale je tam celá řada těch, kteří se tak za to vydávají. Kvóty, lhůty eh, vedou k tomu, že došlo k tomuto eh, mrtvému bodu a to jenom eh, zhoršuje ten problém, který paní Merklová začala ve Spojeném království e, jsou německé, víme, že slyšíme o německých a švédských komunitách, kde jsou zavaleni uprchlíky a vede to k větší kriminalitě. A i u nás ve Spojeném království 200 e, migrantů, které je tam do Čestru, má být e, přesídleno, to je očekáváno s velkým strachem a tomu se dá rozumět, když je tam jenom 197 obyvatel v tomto Čičestru. Eh, je třeba eh, eh, se opírat o souhlas mm, občanů nemůžeme postupovat diktátorskou politikou a myslet si, že tím získáme úplnou kontrolu. E, tam, kde dochází k zadržení nebo použití síly, je to proto, že ten tlak je takový, že ten členský stát to již nemůže unést. A Evropská unie se musí poučit z těchto chyb a z, e, změnit svůj směr je potřeba. E, zjednodušit ten e, proces je potřeba, zabránit tomu hromadění a přestat se chovat jako diktátor a eh, znovu se věnovat základu toho, co, v čem to spočívá, to znamená, jaká je svoboda pohybu v Evropské unii. A za ENF pan, paní Vicky Majer, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Stovky tisíc žadatelů o azyl přišli do Evropské unie. Je to v podstatě takový, takový, takové uprchlické tsunami mezi lety 2013 a 2014 přišlo k nám daleko méně uprchlíků než pouze za jediný eh, rok 2015. My nechceme dávat možnost, aby u nás žili eh, zločinci a teroristé, my ale samozřejmě chceme eh, přijímat Eh, uprchlíky. My bojujeme za svobodu, svobodu a práva eh, občanů, nízozemských občanů. To se v tuto chvíli nevztahuje na ty, kteří, na ty uprchlíky, kteří nebyli zatím ještě vůbec prověřeni. Jsou u nás eh, strany, které chtějí, aby Nizozemsko zůstalo Nizozemskem a aby žádní uprchlíci k nám nepřicházeli. Maria Gabriel? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Bylo zde zmíněno Bulharsko. Ano, a Bulharsko nese velkou zodpovědnost. Eh, protože má vnější hranice a Bulharsko velmi úzce spolupracovalo ne pouze s evropskými, ale i s mezinárodními institucemi, které přijímaly opatření, která jsou velmi důležitá. A z této souvislosti je třeba zmínit čtyři základní eh, věci. V první řadě je třeba, jak si eh, používat stejné monitorovací a kontrolní mechanismy ve chvíli, kdy hovoříme o nějakých, o vytváření nějakých monitorovacích zpráv, protože protože ta zpráva, kterou v tuto chvíli máme eh, před sebou, nebyla vytvořena na základě takovéto společné jednotné metodologie. UNHCR a eh, Helsinský výbor každý den opravdu eh, provádí pozorování a monitoring. V únoru roku 2015 bylo přijato rozhodnutí, že na hranicích budou prováděny kontroly. A eh, tady v tuto chvíli eh, hovoříme o kontrolách, jí se účastní vždy zástupci Frontexu. A my musíme, musíme respektovat minimálně naše vlastní instituce, jako je Frontex. Dále, co se týče jaksi příslušných úředníků, kteří se těchto kontrol účastní, oni jsou proškoleni a jsou e, také jaksi kontrolováni a monitorováni každým dnem. Za třetí, co se týče toho formálního postupu. To znamená ve chvíli, kdy je některý členský stát obvinován z toho, že porušuje práva, tak eh, tento formální postup samozřejmě má svá pravidla. A to je jediný postup, na základě něhož můžete dosáhnout nějakého objektivního výsledku. My tady hrajeme opravdu klíčovou eh, roli, protože Libe vysílá svou eh, delegaci do příslušných členských států, které mají vnější hranice, ale je třeba uvědomit si, že tyto státy stojí před velkou výzvou a je třeba je podpořit v jejich aktivitách. Děkuji. Děkuji pan Josef Weidenholzer. Dvě minuty, prosím zapněte si mikrofon, prosím. Myslím si, že s tou situací, která vznikla v roce 2015, se budeme vypořádávat ještě velmi dlouho, protože víme, že to je největší uprchlická vlna od roku 2012. Už nic nezůstane takovým, jako bylo v minulosti. V tuto chvíli eh, žijeme opravdu ve velmi hektické situaci. Eh, vznikají nové osnaté dráty, které jsou součástí eh, hranic. Mohli jsme se mnoho mnohým těmto věcem vyhnout. Měli jsme od začátku, nebo od začátku jsme měli hovořit eh, s, jak, a měli jsme mít to holističtější eh, přístup. Měli jsme se zabývat otázkami azylu, eh, vyhánění a uprchlíkům. A v tuto chvíli máme tedy velmi mnoho nástrojů, které máme k dispozici, ale ve chvíli, kde hovoříme o ochraně, o poskytování ochrany, o férovém soudním procesu, Zadržování, zadržování jako takové může být používáno pouze ve výjimečných situacích. Hovořili jsme o standardech, hovořili jsme o pravidlech, hovořili jsme, že tady nemůžeme je dostávat eh, ty, ty uprchlí do situací, jako kdyby se jednalo o vězně. Hovořili jsme o mladých eh, lidech, hovořili jsme o dětech a rozhodně jsme nehovořili o nudnosti používání systematického násilí. A já se ptám, proč to všechno, o čem čem jsme hovořili, ještě není stále prováděno proč tedy tyto postupy nefungují. Myslím si, že bychom se měli velmi vážně zamyslet nad tím, proč v tuto chvíli eh, se nebavíme například o humanitárních koridorech, eh, protože to, tím bychom se vynuli spoustě problémů. A jakým způsobem budeme zacházet, jak se budeme chovat eh, k Turecku, jak moc to bude problematické, celý tento proces vzájemných vztahů. Děkuji, pane Vajdě. Weidenholzere. A teď Helga Stevens, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, děkuji, milí kolegové. Po útocích v Paříži pan předseda Tusk prohlásil, že je možné zadržet na nezbytnou dobu nelegální migranty, aby se e, zjistila jejich totožnost. Bohužel jeden z pachatelů atentátu měl falešný syrský pas. Žadatelé o azyl nejsou teroristé, ale někteří teroristé se dostávají přes balkánskou eh, trasu spolu s eh, většinou uprchlíků. 30% uprchlíků jsou syřané. Jsou tam osoby, které jsou nelegální osoby. Je možné je samozřejmě potom zadržet. Vzhledem k tomu, že jde o nekontrolovatelný tok uprchlíků, je třeba si položit ty správné otázky. Proč naše vnější hranice e, jsou tak průchodné? Proč Řecko a Itálie nedělají více? A proč e, komise do posud e, to opomíjela, zavírala předtím či to je velice eh, to jsou otázky, které vadí. A paní Krisbak, jak je možné, že v 21. století musíme vysvětlovat a připomínat evropským státům, eh, což je kolébka demokracie, že nepřípustné zadržovat děti, třeba které utíkají před válkou, před hrůzami války, kterou jsme nikdy my ani sami nezažili. To je nepřípustné. Právo na svobodu, právo na ochranu před svévolným zadržením, to jsou základní lidská práva, která jsou zakotvená v, v univerzální deklaraci lidských práv a platí pro všechny bez výjimky. A čím dál více konstatujeme, jak jsme slyšeli před chvílí, že uprchlíci jsou zadržováni, některé zprávy hovoří o brutálnosti, o Eh, násilí. O, a já lituji jako někteří kolegové, mm, že eh, mm, mm, předseda rady, pan Tusk, který nás všechny zastupuje, že před pár dny mohl vůbec říct, prohlásit, že je třeba, je možné zadržet uprchlíky až na 18 měsíců po příjezdu do Evropy. To znamená pošlapávání našich hodnot. Přece my respektujeme lidská práva, eh, kterými se pořád oháníme všude. A my mm, potom, mm, samozřejmě my musíme zorganizovat efektivní kontrolu na hranicích, ale podělit se zároveň o odpovědnost s tím, že ale musíme zaručit důstojnost pro všechny v Evropě i mimo Evropu. Děkuji. Dobrý večer, přeji všem. A další řečník je na minutu a třicet má slovo eh, pan Björk, paní Björk. Děkuji. Společně s delegací GUE jsme navštívili um, západní Balkán a setkali jsme se s tlumočníky a eh, pohraniční policií a viděli jsme eh, to, čím procházejí uprchlíci. Jsou to podmínky, kterým by neměl být nikdo vystaven. Mají nárok na dobré řádné přijetí a to se neděje. Nejsou, eh, eh, nedopustili se něčeho nezákonného, neměli by být zavíráni a nemělo by na nich být pácháno násilí, ale my jsme viděli, co eh, se s nimi též děje v Turecku, k tomu existuje zpráva a li, mladí lidé jsou skutečně v podmínkách často, které jsou srovnatelné s vězením, policejní brutalita v Bulharsku byla též předmětem těchto zpráv. A táži se komise a rady, co, jakým způsobem toto chcete zastavit eh, je možné, aby policie členského státu tímto způsobem násilně nakládala s uprchlíky a okrádala je. Eh, jakým způsobem bude komise vyvíjet eh, tlak na členské státy, aby používaly některé z těch dublinských podmínek proti mladým lidem. A já chci konkrétně odpovědět, protože eh, pokud, nebudeme, pokud něco neučiníme, nevyt, budeme rozšiřovat to trauma, které by nikdo neměl zažívat. Paní Bjork. Tady na vás modrá karta, otázka. Přijímáte? Je tady na vás otázka. Pan Bonanno. To je mrhání. Já nechci tu. Honorevole Keller, per un minuto, grazie. Colleagues. Eh, je to právo poslance podle jednacího řádu přijmout a nebo nepřijmout. To je každý svobodný v tomto rozhodnutí. A nyní má na To slovo paní Keller. Děkuji. Děkuji. Já jsem se podívala na popis práce pana Tuska a doufám, že je to také e, čtou i ostatní, protože je zde proto, aby poskytoval a zprostředkovával také soudržnost a jaksi dobrou práci v rámci eh, rady. Já nevím, kdo z vás se pravidelně kouká na jeho webové stránky, ale měli byste se podívat, protože z jeho rozhovoru v Gardinu a v jiných novinách jistě vyčtete velmi zásadní věci. Eh, já si myslím, že všichni víme, jak smýšlí, protože kdybychom to nevěděli, tak bychom nechápali, proč předkládá ty návrhy, které eh, předkládá já eh, jsem si jistá, že pan Juncker si dobře popovídal a popovídá s panem Tuskem a doufám, že v budoucnosti tedy eh, ty, eh, ta práce bude vypadat trošičku jinak. Děkuji. Děkuji, paní Ferrara. Minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, dnešní výzva v Evropě je nalézt správnou rovnováhu mezi svobodou a bezpečností. Bezpečnost musí být nástrojem pro to, abychom dosáhli svobody, abychom garantovali svobodu, což je základní právo. Ale dnes se to jeví tak, že tato rovnováha spíše je e, směrem k bezpečnosti na úkor svobody. Je správné mm, e, e, a je třeba identifikovat žadatele o azyl. Samozřejmě to nahrává potom lepší bezpečnosti evropských občanů. Je to ku prospěchu i bezpečnosti a práv, které <clears throat> budou mít občané třetích zemí, které chtějí tady požádat o azyl. Takže jaké je řešení? Řešení samozřejmě není použít sílu. Řešení není správní mm, zadržov, za správní kolektivní uvězňování těchto osob. Viděli jsme ty negativní podmínky v těch lágrech, v těch táborech a velice často i mm, tam e, ty osoby e, revoltují proti těmto podmínkám, ve kterých jsou drženy imigranti. Takže jaké řešení? Mm, mm, naše hnutí pěti hvězd e, navrhuje změnit dublinské nařízení, vytvořit koridory, humanitární koridory, humanitární víza zavést pro ty osoby, které již byly nejprve ale stotožněny, identifikovány a to bude větší větší bezpečnost pro evropské občany i pro ty, které zde budeme přijímat. Děkuji. Honorevole Bizotto. Pan Bizotto, minuta. Bizoto, paní Bizoto, minutu, pardon. Když se hovoří o migraci v Evropě, tak pořád se opakují stejná slova, solidarita, přijímání uprchlíků a tak dále. Italská vláda po eh, tragických událostech hm, otevřela eh, ubytovny, hotely a podobně, aby tam ubytovala tyto osoby. A teď, jak to vypadá? Dnes my tedy jsme přijali 100 tisíc těch nezákonných migrantů a vlastně tím jsme, za to jsme trestáni, tím, že k nám chodí více migrantů a takže styďte se, styďte se všichni, italská vláda, komise. A já se ptám komise, proč se nejprve neidentifikují v Africe tyto osoby. Tam se neurčí, kdo má nárok na status uprchlíka, protože vlastně potom a mm, nebudou umírat na moři tolik těch osob, které jedou do Itálie. Proč tedy italská vláda není schopná řešit tuto otázku e, a je to invaze bez jakýchkoliv kontrol? Pane komisaři, i e, e, řízení proti Itálii, proč Itálii nebude sloužit k ničemu. Možná k tomu, že se k nám dostanou noví uprchlíci, nelegální, třeba i teroristé, to nebude, to bude k ničemu. Jenom to rozšíří italské občany a především ti, ty naše důchodce, kteří žijí za 400 euro měsíčně, kdežto pro ty nezákonné migranty všechno je gratis a u nás lidé umírají hlady a uprchlíci jsou jako na dovolené. To ne, to ne. Děkuji. A nyní na dvě minuty má slovo pan Radev. Děkuji za slovo, pane předsedo, dámy a pánové v celá řada svých, v celé řadě svých práv komise eh, poukazuje na eh, Bulharsko. Eh, naše hranice s Tureckem je charakterizována velmi obtížným terénem, v kterém je obtížné se pohybovat a naši pohraničníci pracují ve velmi těžkých podmínkách. Podařilo se jim rozkrýt různé party pašeráků, zadržet tyto pašeráky a zároveň oddělit od těch potřebných nelegálních eh, azylantů. A navzdory všem těmto úsilím jsme neustále obvinováni zahraničními eh, nevládními organizacemi, že eh, vyvíjíme násilí na azylanty. Vše, veškeré vyšetřování, které proběhlo, vždycky tato vyšetřování neprokázala taková obvinění. Nelegální přechod mimo oficiální místa přechodu přechodu eh, je možný, eh, je ta situace je možná, že tím dochází k průniku teroristů do Bulharska a dále do EU a proto budeme nadále uplatňovat všechna eh, opatření, která můžeme v souladu s naším i mezinárodním právem, abychom měli dostatečný dohled nad těmito to, toky. Pokud jsme kritizováni za to, že nedostatečně chráníme vnější hranici, tak bych vás prosil, abyste se seznámili s podmínkami, za kterých naši pohraničníci pracují. Hovořte s lidmi, kteří se setkávají každý den se tisíci migranty a teprve potom pište své zprávy. Děkuji, na dvě minuty má slovo paní Jojtová. Děkuji. V roce 2015, v tomto roce, jsme připravili celou řadu dokumentů projektů, hovoříme o této strategii a další strategiích, ale eh, jaká je lidská tvář této eh, krize? Nesčetné konflikty a války odvádějí naší eh, pozornost od té lidské tragédie, lidského příběhu. K tomu by nedošlo, kdyby opatření, která jsme navrhovali na začátku roku, byla plněna. Členské státy jsou jaksi ponechány sami sobě a staví ploty a zdi. Dublin již nefunguje. Dodatečná, e, dočasná relokace nefunguje a hotspoty nepřinášejí výsledky. Kritéria pro relokaci nejsou jasná. A dnes jsme slyšeli novou myšlenku, totiž nová e, cesta, jak relokovat uprchlíky 80 tisíc ročně. Zároveň jsou tito uprchlíci, eh, kteří by nemohou eh, žít na té vnější straně nebo na té periferii EU a e, směřují do Německa do centra a to vede k e, velkým e, animozitám. Pokud obvinujete Bulharsko, ten, to je špatné poselství je právě ukazovat na jeden či druhý stát. My jsme všichni vystaveni stejným obtížím a není to zneužití či násilí, když někomu odeberete otisky prstů stůl nebo zpracujete žádost. To jsou evropské eh, normy a standardy, které jsme si tady odhlasovali. A když Bulharsko tyto normy plní, tak by nemělo být obvinováno z porušování lidských eh, práv. Máme tady monitorovací zprávy každoroční, které ukazují, jak eh, země zvládají uprchlickou krizi. A v těchto monitorovacích zprávách nebylo Bulharsko kritizováno. A když takto budeme obvinovat kritizovat jednotlivé země a nazývat jednotlivce xenofoby, eh, povede to k další excelaci. Děkuji, pan Čambacký, Milí kolegové, pane komisaři, eh, opět další zbytečná diskuze. Máme několik zpráv, které jsou plné e, falešných údajů a e, desinformací. Já je kategoricky odmítám, to asi psali lidé, kteří buď mají špatnou vůli, anebo vůbec nikdy tu hranici neviděli, ani možná vůbec nevědí, kde ta hranice mezi Bulharskem a Tureckem leží. To není pouze hranice Bulharska, to je vnější hranice EU přece. A Bulharsko má povinnost tuto hranici chránit v zájmu Bulharů a zbytku Evropy. Ale ještě tady něco jiného, co mě tady vadí v této diskuzi. Čím dál větší počet kolegů, jak to vypadá, vůbec nechápe, o co tady kráčí a pořád eh, opakují věci, které se vůbec netýkají reálného života. Eh, všichni hovoří o tom, že když se někomu vezmou otisky prstů, že to snad je porušování práv. No před pár měsíci dokonce tady se hovořilo o tom, že tyto osoby trpí syndromem rozdvojené osobnosti pak. A mm, mm, ti, kteří chtějí chránit ano, legální migranty, tak ať tě dají do letadla a eh, odvezou. Má tady na vás modrá karta. Akceptujete ji, přijímáte? Ano. Pane, prosím, máte slovo. Já se vás chci zeptat, souhlasíte, že tyto stížnosti jsou eh, motivovány nevládními organizacemi a těmi právníky, kteří si udělali z toho živnost z migrantů? Hmm, prosím o odpověď. Ano, děkuji za tu otázku. Jak vidíte, na rozdíl od ostatních kolegů, kteří tady šíří, eh, kteří se bojí odpovídat. My se nebojíme odpovídat. Ano, myslíme si, to je to tak. Jsou zde různé organizace, které v podstatě eh, slouží těmto zájmům a které eh, možná hm, jak si se stotožňují s Angelou Merkelovou. Děkuji, minutu paní Mlinár. Děkuji, pane předsedu. Mě vzbu, u mě jak si vzbuzuje obavy to, že tolik lidí kriminalizuje uprchlíky. Hlavně ve chvíli, kdy v tuto chvíli už neexistuje žádný legitimní způsob, jak si v podstatě požádat o azyl v tuto chvíli. To znamená, že my i přesto eh, zadržujeme a zatýkáme žadatele o azyl. To znamená, že v, v, když se podíváme na jakékoliv mezinárodní dohody, tak vidíme, že zadržení a zatýkání může být použito pouze jako poslední e, možnost. A tady v tuto chvíli hovoříme i o e, snímání otisků prstů, ale to neodpovídá těmto e, mezinárodním pravidlům, protože v tuto chvíli hovoříme o uprchlících, kteří jsou traumatizováni, hovoříme o dětech, o mladých lidech. A takové zacházení mimo jiné také znamená opravdu obrovské náklady, protože uvědomte si, že jedná o osoby, které nespůsobily, nejsou pachateli žádného eh, trestného činu. A já si myslím, že jako takové je třeba vnímat. Děkuji. Minutu 30, paní Spinelli. Prosím, máte slovo. Děkuji. Sdělení komise o hotspotech v Itálii eh, to je, to by se mě, to je údajně místo, kde se používá síla, kde jsou osoby nepatřičně zadržovány na nepatřičnou dobu a kde se, eh, a v že, ale tady u nás vlastně došlo k porušení dvou článků ústavy a já se ptám, jak budeme řešit eh, toto násilí na uprchlících, to se šíří všude, v Maďarsku, v Bulharsku, v Polsku, ve Francii, ve Španělsku, v Itálii, i násilné vyhoštění. To se provádí i když soudci pozastavili repatriaci. Dánská vláda tak od neděle konfiskuje šperky uprchlíků a s vyloučením snubních prstenů a z toho se platí náklady. To je vážné, že taková ta opatření se prezentují jako naléhavá, obligatorní. A pře- předseda Tusk do- doporučuje 18 měsíců, kdy bylo možné, by bylo možné zadržet uprchlíky, abychom zachránili Schengen. A vůbec se eh, eh, a eh, nebere do úvahy, že zde máme habeas corpus, zákaz non-refoulement, že je třeba zacházet určitým způsobem s osobami takzvanými zranitelnými, nezletilými a pouze se hovoří o represích, kdežto máme zde přece tu chartu lidských práv, která je závazná. A pokud toto je cena za Schengen, tak díky, to nechci. Jako občanka já tedy odmítám bez jakéhokoliv váhání tento Schengen. Děkuji paní Spinelli. Paní Žoli, minuta, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, osud uprchlíků v podstatě asi již nikoho nedojímá a i předseda eh, rady eh, přednesl to nebezpečné prohlášení, eh, jak si v zájmu určitých populistů, které slyšíme všude a příliš mnoho v Evropě. Já nevím, co mě šokuje více to, že pan Tusk hovoří o možnosti zadržovat migranty po 18 měsíců z důvodu bezpečnosti, nebo že e, zde e, e, zelení chtějí, aby se k tomu vyjádřil na plénu a že to ostatní frakce zamítly, ale vlastně tady ani k tomu nelze co říci, pokud jde o migranty. Samozřejmě tady lze udělat všechno, všechno navrhovat, ale v Evropě teď postupně se staví zdi jedna po druhé a etika je pryč, takže to je nezodpovědné poselství, které vysíláme evropským občanům. E, konec, skončila humanitární zpráva, solidarita, mezinárodní právo. Teď už se hovoří jenom o hranicích, o bezpečnosti, o válce, kriminalizujeme migraci lidská práva, která jsou uznávána mezinárodně, jsou e, e, okleštěna. Takže to je Evropa v roce 2015. Já vám to říkám dnes. Je třeba jít za, e, je třeba přeorientovat Evropu, aby opět šla správným směrem. Děkuji. Minutu paní Wimberg. Herr Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je zcela zřejmé, že je třeba vyhýbat se násilí tam, kde můžeme, ale je třeba se uvědomit, že velká část těch, kteří přicházejí v tuto chvíli do Evropy a žádají o azyl, na ten azyl nemají právo, protože eh, jaké právo tito lidé mají na to, aby zůstali v Evropské unii? Ve chvíli, kdy podvádějí, protože velmi často dochází právě k těmto podvodům. To znamená, že se snaží eh, nějakým eh, způsobem, jak si eh, podvádět i při předávání otisků prstů, při podávání osobních informací. A tak to je třeba se k těmto lidem chovat ve chvíli, kdy podvádějí, no tak v podstatě musí tady existovat ta možnost využití síly. Uh, je třeba uh, zajistit, aby tito lidé také respektovali naše pravidla, když chtějí, abychom my respektovali naše. Protože velká část těch, kteří podvádějí, tak to dělají proto, protože jsou napojeni na další, kteří podvádějí. To znamená, je to velká propojená síť a je třeba se takovýmto podvodům opravdu vyhýbat. Paní Atkinson, děkuji, pane předsedo. Já bych ráda zmínila tedy to, co se také děje v Kale, protože stále použi- slyšíme více a více zpráv o těch agresivních uprchlících. Například v Kale dochází k útokům na řidiče kamionů. My opravdu slyšíme neustále naprosto neuvěřitelné příběhy právě o, o řidičích kamionů, kteří jim e, opravdu se potýkají s velkou hrozbou, protože e, v tuto chvíli už máme k dispozici i foto fotografie džihadistů, kteří se snaží dělat nábor mezi uprchlíky. Nikdo v podstatě nemá přehled o té situaci v Kale. A je třeba si uvědomit, eh, je třeba si uvědomit, že v tuto chvíli v podstatě my eh, dovolujeme ohrožování těchto eh, lidí. Možná opravdu budeme potřebovat nějaké vojsko, které bude naše občany eh, chránit. Já si myslím, že možná jsme měli využít jiná řešení, protože ti uprchlíci a migranti, kteří páchají tyto zločiny, tak musí být zadržováni. Pan Zdechovský

Děkuji. Pan Zány, dvě minuty, prosím. Tibor Zány. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, eh, zde eh, na plénu a nejenom tady, nejenom v parlamentu, obecně v médiích eh, i kolem parlamentu, tak všichni to vnímají, že to je velice aktuální diskuze. Nicméně, evropská veřejná diskuse je daleko komplikovanější a tvrdší. Pokud si přečteme třeba mm, tisk, tak tam zjistíme, že tam jsou úplně odlišné názory, které se prezentují. Ale některé vlády, mm, například maďarská vláda, vede velice nenávistný diskurs, což trvá již několik let a tato vláda částečně i čerpá e, z evropských fondů mm, a mm, díky tomu může pokračovat v této své propagandě v televizi, ve veřejnoprávních médiích a šíří strach u všech lidí a, jako, a eh, dokonce lidé si myslí, že jim hrozí taková hrozba, že musí eh, si zorganizovat nějakou, se, mm, nějakou domobranu. My musíme mm, mít jednotná pravidla, také musíme aplikovat, abychom eh, rozptýlili takovou propagandu. A chci zde zmínit PNR. Je nemožné, aby evropští občané podléhali mm, veškerým takovýmto eh, bezpečnostním kontrolám, dohledům, pravidlům, eh, když sta tisíce lidí eh, mohou v podstatě přecházet bez jakýchkoliv kontrol. Já jsem viděl lidi, kteří přijíždějí do EU, odjíždějí bez jakýchkoliv kontrol, tak na to musíme přece nějaká jednotná pravidla, která budou respektovat všichni. Děkuji. A nyní má slovo pan Hala Haho na minutu. Děkuji, pane předsedo. Jeden velký nedostatek naší migrační politiky je to, že Evropa není schopná ty žadatele o azyl, u nich žadal, eh, azyl byl zamítnut, vrátit eh, do jejich původní země. To znamená, že v tuto chvíli eh, tady máme skvělý kanál pro ekonomické migranty, protože ve většině případů žadatelé čekají v otevřených azylových zařízeních a ve chvíli, kdy zjistí, že jejich azyl byl zamítnut, tak velmi často zmizí a zůstanou v šengenské oblasti jako nelegální migranti někdy zmizí z těchto zařízení ještě předtím, než jsou zaregistrováni a jsou jim sněty otisky prsků. A toto všechno podkopává důvěryhodnost celého toho asilového systému. Myslím si, že by bylo možná dobré vždy zadržet uprchlíka, dokud nebude jeho případ zpracován. Pokud je to tedy jde proti eh, současnému evropskému právu, tak si myslím, že by evropské právo mělo být pozměněno. Dua. Děkuji. Na minutu má slovo paní Paga Sartundu. Děkuji. Rodiče Ježíše eh, utíkali také před násilím kdyby eh, vše záleželo pouze na paní Atkinson a ostatních, tak by Ježíš Kristus byl jistě vyhoštěn a Marie by asi porodila eh, kdekoliv eh, za strašných podmínek a již by asi zemřel při narození. Pokud nebudeme tady prověřovat ta obvinění, která v tuto chvíli máme na stole, tak vy budete těmi, kteří tu vinu ponesou. Takže já vám v tuto chvíli i říkám, buďte tvrdí, jednejte, protože v tuto chvíli, já opakuji to, co jsem již eh, řekla, já se pod tyto naše společné dějiny nepodepíšu. Děkuji. Děkuji, pan Anderson. Jedna minuta třicet, prosím. Děkuji. Uh, děkuji vám, pane předsedo co by zaznělo dnes v Lampeduze? Zařaďte se do fronty a budete vráceni do své země původu. Lidé jsou nuceni se registrovat, žadatelé o azyl jsou zavíráni, dublinské nařízení je porušováno a jsou zřizovány hotspoty. A to znamená, že se stáváme komplici při porušování lidských práv. Včera o tom psali Amnesty International. Odsuzuje se tu zacházení s žadateli o azyl a s uprchlíky, kteří jsou eh, na, proti své vůli eh, zadržováni. Evropa eh, tady nemá co dočinění s invazí, protože uprchlíci to jsou lidé jako vy a já, kteří společně se svými dětmi v zoufalství prchají před konflikty na Blízkém východě a v severní Africe. Jsou to konflikty, které byly ještě zhoršeny zbraněmi, které se tam dostávaly ze členských států. Myslím si, že bychom měli zahájit legální způsoby migraci a tím tedy vyřešit nebo alespoň zmírnit tyto, tyto konflikty. Musím říci, že v minulosti sice nebyly eh, počítače nebo internet, ale přesto mm, jsme byli schopni přijmout mnoho uprchlíků. Ráda bych citovala irského konzervativního filozofa, který řekl, že Jediné, co je eh, no, potřeba, je to, aby eh, do, dobří tady dělali dobré. Děkuji. Prosím, eh, dodržujte vyhrazenou řečnickou dobu. Pomalu totiž získáváme spoždění. A nyní má slovo paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Předseda Evropské rady by měl umožnit slaďování jednotlivých pozic členských států, tak abychom snáze našli řešení. Kromě toho bychom se měli postavit za jednotné evropské hodnoty a neměli bychom se eh, vzdávat těchto evropských hodnot v zájmu národní politiky. Návrh eh, zadržet evropské, eh, uprchlíky, kteří se dostávají do Evropy na 18 měsíců, porušuje nejen evropské, ale také mezinárodní právo. Eh, pokud bychom takto hovořili o uprchlících, tak bychom ještě zvětšovali propost mezi jednotlivými členskými státy. Namísto takovýchto populistických nástrojů, názorů je potřeba řešit humanitární krizi, které svět v tuto chvíli čelí. A nyní pan Bay na minutu. Deset dní po atentátech z 13. Eh, listopadu dvě výbory Evropského parlamentu schválily eh, postup, který umožní eh, předkládat stížnosti či žaloby k nelegálních imigrantů. Komise počítá s tím, že přijdou 3 miliony dalších imigrantů, nelegálních imigrantů do roku 2017. A přitom levice i pravice v našem Evropském parlamentu 2. prosince schválila toto, toto toto usnesení, které podporuje nelegální přistěhovalectví a také nevládní organizace, které dostávají mnoho dotací a které si udělali z, tohoto, eh, z té obrany eh, nelegálních cizinců svů, své podnikání, vlastně takto spouštějí další postupy. Přitom naopak by vaším úkolem mělo být hájit prosperitu Evropanů, ale naopak vy organizujete eh, příval dalších a dalších nelegálních migrantů. A ještě k tomu žádáte, abychom si připili šampaňským na, připi, na přijetí této eh, neblahé, tohoto neblahého usnesení a e, dříve či později budete muset skládat účty. Kiníči, per dvě minuty, eh, Prosím, Kiniči, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Přerušuje předseda. Samozřejmě vítáme eh, hosty na tribuně, ale prosíme, abyste netleskali. Nemáte možnost vyjadřovat souhlas či nesouhlas s tím, co je řečeno. To je prosím velmi závažné. Velmi závažná připomínka. Já tedy prosím příslušné služby, aby eh, zasáhly, bude-li to tak. Prosím, paní Kryči má dvě minuty. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, zvládání přílivu eh, migrantů, což se týká především některých evropských zemí, se charakterizuje některými eh, různorodými iniciativami. Jde o to přijmout co nejlépe tyto žadatele o azyl. V rámci podmínek, které existují, je tady i určitá minimální kontrola, která musí být prováděna. A to samozřejmě při respektování všech práv a co nejrychleji, v co nejkratších lhůtách, protože je třeba bojovat proti obchodníkům s lidmi, proti obchodování s lidmi, proti eh, nejrůznější zločinnosti, včetně terorismu. Ovšem to vyžaduje náležité uplatnění všech současných pravidel. Kontrola musí být prováděna při respektování důstojnosti a základních práv eh, lidských bytostí důležité je, aby mm, takové situace, kdy zjišťujeme, že migranti se ocitají ve velmi obtížných eh, podmínkách, kdy nemají ani právní poradu, ani náležité podmínky, to není vhodné, to není dobré. A podle článku 5 Evropské úmluvy eh, je třeba hájit práva lidí eh, v migračních tocích. Eh, tím pádem je zásadně důležité, aby konzistentním způsobem se eh, přistupovalo k otázce eh, podmínek, zejména velmi závažných podmínek při přijímání uprchlíků, kteří jsou zadržováni v určitých detenčních centrech. Je také možné zvažovat i použití ombudsmana. Brzy by měly vzniknout složky o ostrahy hranic a musí pracovat ve spolupráci se všemi příslušnými složkami a zaměřit se zejména na zranitelné skupiny, zejména mladistvé a zejména osamocené mladistvé bez doprovodu. Děkuji, paní Kiniči. Pan Henkel má slovo na jednu minutu. Co by dlouholetý člen Amnesty International jsem byl velmi rád, že se nyní konečně správně hovoří o právech uprchlíků. Rád bych doplnil, že to je ostuda, jak eh, se zachází eh, s uprchlíky v mé zemi, jak jsou podpalovány uprchlická centra. Eh, nicméně, když mluvíme o zájmech těch, kteří u nás chtějí zůstat, musíme také hovořit o jejich povinnostech. Rád bych po- upozornil na ty, kteří ničí svoje osobní doklady anebo uvádí špatné osobní údaje. Eh, a také bych rád připomněl ty, kteří eh, tady v Evropě chtějí řešit svoje náboženské spory. Všechny ty musíme vrátit do eh, zemí jejich původu. Musíme si uvědomit, že eh, problémy nevznikají pouze tady v Evropě, ale že, je z části, že jsou z části dány uprchlíky a musíme je jako parlament řešit. Pane Henkele, eh, akceptujete modrou kartu? Pan Morano má otázku. Děkuji vám, pane kolego. Jste mnohem demokratičtější než vaši předřečníci. Já naprosto souhlasím s tím, co jste řekl. Ptám se, s tím, ptám se, jestli byste souhlasil s tím, že se v Evropě vytváří, vytvoří Guantanamo. Já jsem společně s Amnesty International neustále volal po tom, aby se zrušilo Guantanamo, to znamená, že na vaši otázku odpovím ne. A nyní má na minutu slovo pan Chrysogonos. Prosím. V minulých týdnech jsme byli velmi znepokojeni tím, že se objevilo mnoho, mnoho stížností na to, že jsou porušována základní práva žadatelů o azyl a že se jim dostává špatného zacházení ze strany policie, ať už je to ve východní Evropě nebo v Turecku. Nicméně Evropská unie musí bránit svoje základní práva, právní stát a je jedno, kdo tedy proti, se těm, těmto právům protiví. Eh, není to tak, že by uprchlíci byli eh, pachatelé trestné činnosti. Oni opouští země svojí, svého původu, aby našli lepší život. Musíme najít kýženou rovnováhu, musíme zabránit eh, trestné činnosti a chránit lidská a základní práva. Evropská unie musí vytvořit rovnováhu tak, abychom zaručili mír a bezpečnost na Blízkém východě, aby eh, bylo zaručeno mezinárodní právo a aby se lidé eh, nevydávali na cestu. A nyní pana Anne Gomes. Děkuji, pane předsedo. Uprchlíci a přistěhovalci Tady si myslím, že k tomu se hodně uh, důkladně vyjádřil pan Tusk. Dobře si uvědomujeme, že tady jsou výrazné hrozby, co se terorismu nejs, eh, ne, eh, eh, vyváženosti týče. Ovšem, pokud bychom nadále skrývali skutečnost, že ti, kteří nás napadli, jsou Evropané, tak bychom se daleko nedostali. Molenbeek je přece bruselská čtvrť. Navíc si tajné služby nezdílejí informace tak, jak by měly. Během posledních měsíců jsme neučinili dost proto, abychom spružnili Eh, metody práce, eh, metody přijímání eh, žadatelů o azyl a vytváření tzv. hotspotů. Státy mají morální a právní povinnost ty uprchlíky přijímat. Uvědomujeme si, že naše společnost výrazně stárne. A problém nebude moci být vyřešen, pokud se Evropská unie E, nezačne zapojovat e, aktivněji. Je třeba vytvářet legální kanály migrace na základě analýzy a na základě prostě legální žádosti o vstup. Je třeba e, samozřejmě i zisky e, paš, e, převaděčů těmto odebrat, ale nikdo to nedělá. Jistě nemůžeme každý metr vnější hranic hlídat, ale musíme si uvědomit, že tady riskujeme existenci evropského projektu, aby jen hrálo do karet jak převaděčům, tak teroristům je třeba, aby tady existovala povinnost sdílet informace v rámci prevence terorismu a také, aby bylo sdíleno eh, úsilí vyrovnat se s žadateli o azyl. Děkuji, pan Krasnoderský. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že když někteří kolegové hovoří o právu, mají na mysli anarchii, protože ve svém idealismu ztrácí cit pro realitu. Rád bych se zeptal zástupců Rady a komise, jak si představují mechanismus relokace bez použití násilí, jak chtějí odebírat otisky prstů. Protože bez toho uh, ta relokace neproběhne. Uprchlíci jsou zadržováni v zemích, kde nechtěli žít. Jak všichni víme, nechtějí žít v Polsku nebo v Litvě, chtějí se dostat do Švédska nebo do Německa. Děkuji a nyní paní Zuber na minutu. Musím říct, že pos, eh, užívat násilí vůči eh, přistěhovalcům obecně je eh, hanbou. Tady je třeba si uvědomit, že agrese a násilí není řešení a ta agrese a násilí zaznamenané v Polsku a Bulharsku jsou fenomény, kde jsme zaznamenali eh, využití eh, policejních psů a střelných zbraní. To nám říkají žadatelé o azyl a navíc byli tito lidé drženi v nelidských eh, podmínkách po celé dny. Ale zároveň je třeba si uvědomit, co žene Syřany na evropskou půdu. Víme, jak to vypadá v tureckých táborech tam, eh, kde jsou umistováni eh, uprchlíci, tak eh, v konkrétně v Turecku docházelo k velkým konfliktům i s tureckými policisty. Kdo za to může? Děkuji. Saraja je další. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla začít určitým konstatováním skutečnosti, že žádný lidský tvor není nelegální. Politický, eh, politická situace uprchlíků v Evropské unii nerespektuje lidskou důstojnost a Evropská unie musí samozřejmě posílit své hranice, musí více Eh, si uvědomit svou odpovědnost vůči rostoucímu počtu uprchlíků. Nicméně v takovéto situaci je poměrně snadné přijít o svou lidskou důstojnost. Musíme konat a nenechat se vláčet našimi emocemi. Víme, že situace na eh, hran, jaká je situace na hranicích. Víme, že velký počet těchto lidí je zadržován právě tam. A to je hamba pro eh, Evropskou unii. Všechny země musí dodržovat lidská práva vůči všem těm, kteří se nacházejí na jejich území. Je nezákonné, Eh, lidi eh, navracet bez důvodu a odmítat lidi, kteří chtějí jen uplatňovat své právo na azyl. Je třeba jednat s lidmi jako s lidmi. Máme určitou odpovědnost, máme společnou azylovou politiku a komise musí dbát na to, aby evropské členské státy tato práva respektovaly. Existuje určitý systém nezávislého dozoru a i toho, co se odehrává na hranicích. Tam je třeba situaci monitorovat a zkoumat stížnosti. Je opravdu zapotřebí, aby lidská práva byla na těch hranicích dodržována a aby byly dodržovány dobré postupy pokud eh, se s uprchlíky nebude jednat jako s lidmi, tak eh, skutečně ztratíme eh, časem i naší vlastní důstojnost. Pan Kuntis, minuta. Eh, děkuji. V roce 2015 si připomínáme výročí Eh, prohlášení o lidských právech 25. výročí a chází množství eh, uprchlíků a jak co my děláme, vytváříme nejrůznější překážky na jejich cestě, ploty, zábrany, hotspoty a podobně. To ukazuje, že žijeme ve velice temné době v Evropě. Evropští občané nechtějí takové věci vidět. Dublinská úmluva je každodenně porušována. A je tady otázka, jak bude vypadat přítomnost a budoucnost Evropy, budeme-li takto eh, postupovat. Frontex eh, se nyní stane orgánem, který bude eh, kontrolovat žadatele o azyl a e, bude tolerovat e, špatné zacházení s těmito lidmi. Přitom to je tragická pravda, že se porušují práva těchto lidí. E, na samotných hranicích by evropské státy měly začít již respektovat lidská práva. Ale Evropská unie a její členské státy tak nepostupují. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní začneme s postupem Catch the Eye. Máme tady pět žádostí o slovo. Pan Jakovčič, prosím, máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. My si musíme sami sobě říci, že jsme všichni byli překvapeni touto krizí migrantů. A v tomto kontextu jsme často improvizovali, často jsme přijali rozhodnutí, která nebyla eh, konsistentní ani systematická. Musíme prostě říci, že dublinský systém už neexistuje, že je neexistentní, to je jasné. A já bych chtěl říci, že právě proto, že jsme nebyli připraveni, tak se nám nedaří přijmout všechny ty uh, kteří se hromadí na maďarské hranici nebo eh, to, co se odehrává u slovinských hranic, na hranici tedy Slovinska a Chorvatska. Eh, nemůžeme eh, přijmout to, co říká pan Tusk. Jeho prohlášení jsou zcela nepřijatelná. Země jako Chorvatsko, ale také Srbsko, Makedonie, které udělali hodně pro příchod Eh, migrantů do Evropy, ty by měli dostat nějakou kompenzaci. Prosím další. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Řecko samozřejmě eh, přijímalo tisíce příchozích do mé země a prostřednictvím mé země dále do Evropy přicházely velká množství těchto migrantů, například ve Skopě lidé přicházeli přes ostrov Myseliny a také Eh, docházelo k celé řadě incidentů, které se týkaly eh, přistěhovalců. Lidé vyvíjeli obrovské úsilí, aby projevili pohostinnost pro tyto přicházející uprchlíky, ale počet eh, uprchlíků se prostě násobil a poté, co paní Merkelová přijala, vyzvala a pozvala uprchlíky, aby přijeli do Německa. Teď máme 160 tisíc eh, migrantů eh, v Řecku. A eh, také je to těžko zvládnutelné. Děkuji a nyní prosím na jednu minutu další. Paní Morvaj, děkuji. Musím říci, že tu jeden kolega přednesl skvělou paralelu, skvělé přirovnání. Představme si bohatý podnik. Tento podnik má sídlo v luxusní honosné budově a pozve velkou zahraniční delegaci. Ta delegace přijde a o víkendu je v té honosné budově pouze vrátný. A když volá vlastníkům, tak vlastníci říkají, ano, to není problém, zaveďte ty hosty domů, do jejich bytu a postarejte se o to, aby se jim dařilo dobře. Něco podobného se stalo s naší zemí, kde je průměrná mzda 200 až 300 eh, euro a ostatní, včetně paní Merklové, eh, pozvali hosty a nyní chtějí, aby země, které jsou ve špatné situaci, se o ně postarali. Děkuji a nyní eh, tady pan Tomašič. Prosím. Během celé této krize hovoříme o právech migrantů a uprchlíků a žadatelů o azyl. Není je na čase, abychom konečně hovořili také o povinnostech, které jdou ruku v ruce s těmito právy. Hlavní povinnost je samozřejmě respektovat ústavu a zákony členského státu, ve kterém se tito žadatelé o azyl nacházejí. Já si uvědomuji, že jsou tady strašné situace, před kterými tito uprchlíci prchají a uvědomuji si, že prostě nejsou přizpůsobeni přizpůsobeni eh, tomu nebo připraveni na to, jakých podmínkách se žije v našich zemích a co se respektuje v našich zemích. Musíme prostě s nimi postupovat tak, jako postupujeme i s našimi vlastními občany. To znamená, že zákon musí být rovný pro všechny. Žadatelé o azyl Ehm, eh, tedy by rozhodně neměly být důvodem, proč bychom pozastavili platnost našich zákonů, proč bychom tolerovali nerespektování našich zákonů. Všichni ti, kdo chtějí žít v Evropě, musí vědět, že jejich přizpůsobení se našemu životnímu stylu začíná v okamžiku, kdy přijdou na naše území. Děkuji, prosím, další na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vyslechli jsme tady mnoho o zadržování žadatelů o azyl. Hovořilo se o použití síly, to je zneklidňující. Já sama jsem se pokusila před několika týdny navštívit jedno italské centrum a konstatovala jsem, že lidé, kteří tam přicházejí, nejsou dostatečně informováni o svých právech, zejména o právu žádat o azyl. Tyto lidé jsou prostě různě rozleženi, je tam diskriminace podle národnosti, eh, je tady diskriminace eh, mezi různými kategoriemi a řekne se například, že eh, žádost eh, přichází pozdě a proto mohou být dokonce zadržováni až jeden rok. Situace v těchto centrech je špatná. Jsou tam mladiství, kteří by tam vůbec neměli být. Vypočítání věku eh, při analýze zápěstí. To přináší celou řadu chyb a omylů. Není to vůbec vhodné. Tyto osoby kdyby měli možnost se zaregistrovat, eh, určitě by tak udělali, když by viděli, že mají před sebou určitou perspektivu. A proto je tady eh, nutné co nejrychleji upřesnit program reinstalace. Eh, děkuji vám a nyní končíme Catch the Eye a dávám slovo panu komisaři. Děkuji vám, eh, vážené kolegyně a kolegové, za tuto velice užitečnou rozpravu, která byla nesmírně konstruktivní, nesmírně produktivní. Víte, že můj drahý kolega eh, Zavrapopoulos, který má na starosti toto téma, ve svých úvodních slovech eh, již pokryl veškeré aspekty tohoto velmi komplikovaného, složitého tématu, které představuje velkou výzvu. Jenom pár slov. Komise podniká kroky, aby zajistila plnou slučitelnost se eh, unijními právními předpisy v oblasti azylu a právo na azyl představuje jedno ze základních práv. A to samozřejmě znamená, že je nutné respektovat všechny aspekty asilové legislativy. To je velice zásadní. Během posledního semestru komise e, také si e, nechala vypracovat stanoviska 44 Eh, nejrůznějších eh, oznámení eh, dopisů a formálních výzev vztahující se k uplatňování směrnice Eurodac a k nařízení o azylu bylo využíváno a také opravené znění směrnic a dalších na, právních nástrojů, v souvislu, které mají co dočinění s asilovým řízením, se uplatňuje čím dál tím aktivněji. Opakuji, že právo na azyl je základním právem a to platí pro všechny aspekty asilové legislativy. A Evropská komise je i nadále plně oddána úkolu eh, dbát na e, to, aby členské státy se takto podle tohoto pravidla chovaly. Děkuji a teď e, má slovo pan minister Schmidt jménem Rady. Dámy a pánové, já e, se tady nemohu stavět do role někoho, kdo vykládá slova předsedy E, Evropské rady, ale čtu v dopise, který zaslal v souvislosti se zítřejším e, zasedáním e, summitu, a teď cituji, ochrana vnějších hranic není zamýšlena k zastrašení těch, kteří prchají před násilím a válkou. Evropské unie bude vždy poskytovat útočiště a solidaritu. E, samozřejmě, co se e, retence týče, e, tak retence žadatelů o azyl nemůže být vykládána v žádném případě jako pravidlo s velkým P pokud dochází k nějakým e, zneužíváním, pokud tady vznikají určité situace, e, e, při kterých pravidla jak komunitárního práva, tak mezinárodního práva nejsou respektována, tak je třeba přijmout opatření, protože beztrestně nelze lidskou důstojnost pošlapávat. A protože jsme v této krizové situaci, tak by bylo užitečné si možná znovu při číst naše základní texty. Texty, které tvoří Evropskou unii taková, jaká je, taková, jaká by být měla. A mezi těmito texty je to například eh, Charta základních lidských práv a článek 1 této charty Eh, hovoří o tom, že lidská důstojnost je nepošlapatelná, musí být respektována a chráněna. A co říká článek 18? Právo na azyl je zaručen při respektování pravidel Ženevské umluvy. To jsou naše Eh, směry, kterými se musíme ubírat a samozřejmě, že musí všichni také dodržovat naše právo a naše pravidla, včetně žadatelů o azyl. Děkuji. Ještě